běžného legislativního postupu na základě článku 78 jednacího řádu a příslušné názvy budou zveřejněny v zápisech z tohoto zasedání. Na zá...